Děkuji vám, pane předsedo. Také já jsem hlasoval za toto usnesení. Všechny body jsou správné. Zejména se mi líbil bod 9 návrhu usnesení, eh, protože tak trochu zohledňuje rovněž příčiny. A teď se jedná o to, abychom vyzvali iráckou vládu, aby skutečně byla reprezentativní a zapojila všechny politické a etnické skupiny společnosti na budování Iráku demokratického státu na zprávě eh, této země. A eh, mě to těší, tento bod, eh, zvláště z toho důvodu, že někteří lidé právě proto, že tomu tak dosud nebylo, zneužívali tyto věci k radikalismu a budou-li tyto body uskutečněny, bude to jedině dobré. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Brun. Tady tak pan Kelly na minutu. Eh, Firstly, I think... Nejprve chtěl bych říci, že je škoda, že jsme nehlasovali jmenovitě u toho konečného hlasování, tak, aby bylo na záznamu jasně viděno, a bylo vidět, že obrovská většina eh, poslanců Evropského parlamentu odsoudila eh, aktivity islámského státu. Je to jeden z nejbrutálnějších režimů nebo hnutí, chcete-li použít tento výraz, jaký se kdy na světě vyskytl. A určitě v moderní eh, Evropě v tolika zemích se vzmáhá a eh, nemá žádný respekt k lidským právům. Islámský stát se dopouští aktivit, jako je popravování uřezáním hlavy, je to také zacházení vůči ženám, které jsou dávány jako dar vojákům nebo jsou nuceny k sňatkům. To je tak zastaralé, že to musíme odsoudit všemi možnými prostředky, které máme a zajistit, aby eh, podobné praktiky se definitivně staly historií. Děkuji. Děkuji vám. A zápis tohoto zasedání bude